just cancelled. So Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki tak vážení kolegové, prosím všechny, kdo chtějí odejít ze sálu, aby odešli rychle a potichu, abychom mohli pokračovat s vysvětlováním hlasování. Takže nejprve zpráva Logistika v Evropské unii a multimodální doprava v nových koridorech TNT. Pan Pospíšil má slovo. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já se pokusím v daném hluku vysvětlit, proč jsem podpořil tuto zprávu tato zpráva podle mého názoru může přispět k rozvoji dopravní infrastruktury v rámci evropské unie a budujeme